Další zasedání se bude konat zítra 28. dubna od 8.30 do 14.30 a potom od 15. do 21. hodiny. Pořad jednání je zveřejněn a je k dispozici na